Dobrý den, tímto opět zahajuji zasedání. Zápis z včerejšího jednání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak. A tímto je zápis schválen.